it stažena z pořadu jednání. Žádné připomínky? Dobrá. Považuji tedy tuto změnu za schválenou. A dalším bodem na našem pořadu jednání je prohlášení místo předsedkyně komise vysoké představitelky Evropské unie pro zahraniční otázky a bezpečnost Lady Ashtonové ohledně situace v Egyptě. ne, nebudeme v tomto případě eh, používat eh, postup catch the eye, neboť eh, máme značné spoždění. Takže teď za radu bude hovořit pan Leškevičus a on hovoří teď i za vysokou představitelku pro zahraniční otázky a bezpečnost. Prosím, máte slovo, pane Leškovičius. Děkuji. Pane předsedo, vážení členové parlamentu, i nyní, kdy hovoříme, dochází k dramatickým událostem v hlavním městě Egypta. Je to okamžik pro nás, pro všechny. V této sněmovně, abychom vyzvali k tomu, aby eh, se vyhnulo, zabranilo násilí a eskalaci napětí a musíme se zasadit o hledání řešení této krize prostřednictvím dialogu. Pane předsedo, eh, vážení paní a pánové poslanci, Toto je opravdu klíčový okamžik a je velice důležité, abychom eh, vyslali eh, zcela jednoznačnou podporu demokratickému přechodu, protože pouze takový demokratický proces, který znovu nastolí demokracii, může vyřešit tuto krize. Eh, vysoká, místo předsedkyně komise, vysoká představitelka Unie naléhá na to, aby obě strany byly zdrženlivé kolegové a usilovali a politická řešení a to na základě e, inkluzivního dialogu o všech podstatných věcech, jak vysoká představitelka zdůraznila od začátku arabského jara eh, se ukazuje, že demokracie to nejsou jenom většiny a volby, je to také nezávislé soudnictví, aktivní občanská společnost, respekt lidských pro lidská práva, zásadní základní svobody, včetně svobody eh, vyjadřování, svobody slova. Je třeba také naslouchat občanům, je to i o kompromisech, o tom, aby eh, hlasy všech, nejenom většiny, byly slyšeny. A vidíme tady vysoké obavy. A ty obavy jsou společ, spojené s tím, že ty demonstrace jsou stále násilnější, že dochází ke zraněním a dochází eh, také k sexuálnímu zneužívání žen, které se účastní těchto demonstrací a to je, nás velice eh, rmoutí a je to předmětem velkých obav. Vysoká eh, představitelka byla minulý týden v Egyptě, jednala o situaci s prezidentem i s opozicí a řekla tam zcela jasně, že e, my od začátku revoluce tvrdíme, že Egypt samozřejmě patří e, svému národu, svým lidem a je třeba zajistit e, řešení požadavků a ambicí občanů. Budeme se zasazovat i na všech úrovních o to, aby hlasy všech egyptianů byly slyšeny. Největší výzvou a největším rizikem pro Egypt je polarizace společnosti v rámci politického systému. Všichni jsme sami viděli, že miliony demonstrantů se vydali do ulic a požadují abdikaci prezidenta Morsi a chtějí nové volby. Té desítky tisíc islamistů eh, také v provinčních městech eh, mají své menší protesty. Pouze před rokem Mohamed eh, Morsi z muslimského bratrstva byl, se stal prvním zvoleným prezidentem a doufali jsme, že dojde tedy opravdu k demokratickému přechodu a proto tedy Evro- e, e, i my, Evropská a mezinárodní společnost, jsme ho uvítali a on se prohlásil za zástupce všech egyptianů a řekl, že, že e, a došlo také k hladkému převzetí moci z rukou armády a od té doby Evropská unie se mnoho angažovala na podporu demokratického přechodu v této zemi a e, také na, v Káhře se odehrálo mnoho diplomatických úsilí, tak, aby se budovala důvěra, aby bylo možné najít e, společné eh, eh, náhledy. Všichni eh, vyjednávači se, se samozřejmě shodnou na tom, že Egypt má přece mnoho politických výzev a že je třeba s tím něco dělat. Také všichni souhlasí s tím, že musí navzájem spolu hovořit, ale bohužel se jim to nedaří. A um, také se očekávalo, že tam přestavba vlády přinese očekávám výsledky, ale nestalo se tak. Právě naopak Evropská unie zároveň také podporovala respekt pro lidská práva. V Egyptě nedávno došlo k eh, rozsudku, kterým byli i představitelé občanské společnosti odsouzení do eh, vězení a proto jsme velice eh, znepokojeni a, a také u NHCR představitel tedy UNHCR cestoval do Egypta a zdůraznil nutnost budovat společnost na základě právního eh, eh, také Spojené národy nabídly pomoc při vytváření legislativy také na ochranu žen. A eh, nějaké konkrétní výsledky jsme očekávali je třeba, aby i E, zástupci egyptské společnosti přitom spolupracovali. Egypt potvrdil, že je ochoten spolupracovat s e, Evropskou unii, s mezinárodním společenství, tak, aby e, se řešily záležitosti této nové legislativy. Jak už jsem říkal, došlo k tomu rozsudku, kterým byli odsouzeni i představitelé nevládních organizace do vězení. A Egypt řekl, že potřebuje dobu na určitý čas na to, aby našel řešení. Je tady tedy politická patová situace a zřejmě právě to i znepokojení situací v oblasti lidských práv došlo k takovýmto demonstracím. Mnozí egyptiané mají pocit, že teď e, e, e, dva roky po revoluci se mají hůře než v roce 2011. A Eh, samozřejmě, že se pořád tím pádem odkládají i důležité reformy, například veřejné služby, tím trpí, například každý den eh, dochází k vypínání elektřiny a pozastavování dodávek vody. Evropská unie se zasazuje samozřejmě o demokratický přechod. My eh, pořád trváme na tomto svém závazku, ale musí nám v tom pomoci i Egypt. Je tedy propojení mezi politickou dohodou, stabilitou, ekonomickou eh, situací, protože nakonec eh, Egypt velice potřebuje také turistický ruch. A abychom mohli my realizovat eh, i finanční závazky, potřebujeme my, Evropská unie, ostatní partneři, aby tady byla stabilita, aby se prováděly ekonomické a politické reformy. Tady skončím, děkuji vám za pozornost a jak už jsem řekl na samém začátku, Eh, situace se vyvíjí velice dramatickým způsobem a jak jsem řekl hned z kraje, dnes nastal okamžik pro nás, pro všechny, abychom vyzvali všechny strany, aby se vyvarovali násilí a další eskalace napětí. Děkuji. Děkuji vám, pane Laskovičius. A nyní kolo řečníků za politické skupiny. První z nich je pan Salafranka za EPP. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, eh, dámy a pánové. Tento proces v Egyptě eh, poskytuje velice dramatické momenty. Jsou zde dramatické zprávy ohledně prezidenta Morsiho. Právě před hodinou uplynulo ultimátum, které bylo dáno E, pro překonání této obtížné situace v zemi. Dochází k silné polarizaci, e, dochází k násilným e, krokům a vláda se rozpadá, dochází k hospodářské a sociální krizi. Když se podíváme na Egypt z politického, hospodářského, finančního hlediska, tak eh, je to strašné. Jaké poselství můžeme my jako Evropský parlament v takovémto okamžiku zprostředkovat? Nejdříve poselství a apel eh, tomu, aby došlo ke klidu, aby všichni byli rozumní pro překonání situace. Za druhé, hlas lidu by měl být vyslyšen, včetně dialogu. Není možné do, zahájit žádné procesy reformy, když nedojde ke konzenzu. Konzens musí být eh, uspořádán právě institucí, která zohlední práva obyvatel. Eh, musí být eh, rozdělení moci ve státu a samozřejmě byly být zorganizovány svobodné volby. Prezident ovšem musí dostat určitou cestovní mapu, to již bylo řečeno. Eh, musí být jednotná vláda, musí být zreformována ústava a právní systém, aby mohly být uspořádány svobodné volby a demokratické v co nejkratší době. Egypt je obrovská země. Je to symbol pro celý arabský svět, klíčový aktér v mírovém procesu na Blízkém východě. Je to proces, který v současné době eh, je také, se také vyznačuje situací v Syrii Egypt je v této situaci velice důležitým aktérem a proto si nemůžeme dovolit, aby byl destabilní. Egypt musí najít správný kurz, Evropská unie musí být připravena i nadále hájit mírovou cestu a musí tento mír také bránit. Děkuji, pane Salafranka. A nyní jménem socialistické frakce tři minuty paní de Kaiser. Děkuji vám, pane předsedo. Skutečně eh, začínají zkoušky síly mezi vládou a armádou. A já chci každopádně vyjádřit podporu egyptskému lidu, kteří, který se eh, byl v roce 2011 o více svobody, více důstojnosti který bojoval za pros, ekonomickou prosperitu. Prezident Morsi byl demokraticky zvolen na základě legitimních voleb. Nepodařilo se mu dát egyptskému lidu, co od něho čekali. Ale vojenským převratem nenalezneme to pravé řešení. A teď, kdy jsou nasazovány tanky do ulic a kdy je okupována budova televize a rozhlasu, nemohu než apelovat na legitimní proces eh, přechodu, protože prez, prezident Morsi eh, ano, byl sice legitimně zvolen, ale v určitých ohledech selhal všechno, co se z ekonomického hlediska nepodařilo, nemáme víc pracovních míst, eh, ztráta textilního průmyslu, eh, snižování hodnoty egyptské měny, měny a další problémy, jemu se nepodařilo vyřešit tyto problémy a vytvořit nezbytné podmínky pro získání fondu měn, z měnového fondu, Mezinárodního měnového fondu, ale na úrovni eh, ústavy. Vzpomeňte si na to na rychlo uspořádané referendum a ústavu, která nezaručuje základní práva. Čili z naší strany, a to můžeme říkat nadále, dochází k porušování lidských práv a to je eh, z hlediska budoucnosti nesmírně znepokojující. Jistě měla by tu být nějaká vláda národní jednoty a eventuálně i další volby o tom si musí rozhodnout sami egyptěné, ale sliby roku 2011 z hlediska demokracie a lidská práva musí být dodrženy. Nedojde, bez toho nedojde k, eh, k skutečně mírové a legitimní transformaci. A my jsme v listopadu loňského eh, roku doufali, že se budeme moci objevit aspoň na nějaké společné Eh, fotografie a chtěli, chtěli jsme, aby i Lady Ashtonová se zhostila role hlavního zprostředkovatele. Ale máme už dost toho, že Evropská unie, která dělá tolik k tomu, že nakonec je její role e, zastíněna dalšími aktéry. Děkuji. Děkuji, Veronik. A nyní za naše liberální kolegy, paní Šáke, dvě minuty. Pane předsedo, momentálně se egyptěné hrnou do ulic v největší politické demonstraci, jaká tady kdy byla. To velmi napětá situace. A vláda by neměla stavět jedny proti druhém. Eh, takovéto násilné srážky a hlavně občanská válka jsou věci, jimž třeba zabránit. Prezident eh, Morsi nebo jakákoliv vláda, která by následovala korupční kroky Mubarakovy vlády, by nemohla, nebyla schopná přivést eh, v, v, v zemi k demokracii, kdyby byly omezeny všechna práva, když se omezují práva občanské společnosti, když je tady i krize chleba a pohoných látek, teď je situace neudržitelná. Morsi přišel o legitimitu, kterou v očích mnoha egyptianů kdysi měl. A je povzbudivé, když vidíme, že tolik egyptianů odmítají diktát většiny, že chtějí eh, právní stát, ochranu práv, svobody a příležitost pro všechny egyptiany dny. Demokracie to není jenom jeden člověk, jeden hlas a i Evropská unie musí jednat společně. Prozatím Eh, to, eh, když eh, pořád to zní spíše jako prázdné sliby. A nesmíme ale opakovat chliby, chyby minulosti. Musíme daleko výrazněji se usilovat pomáhat egyptianům. Nejprve je třeba zabránit násilím a na pomoci inkluzivnímu dialogu, aby to vedlo k přechodu, k volným volbám, aby to byla opravdu společnost založena na pravidlech, aby tady byla nová ústava, aby došlo k hospodářskému oživu oživení a aby došlo ke všem reformám při respektování práv a svobod všech egyptianů. Musíme nabídnout demokratickou perspektivu mladým egyptianům, je jich mnoho a ty potřebují perspektivy a vzhlížejí k Evropě a my je nesmíme zklamat. Taky. Děkuji mnohokrát, paní Šáke. Nyní za zelené dvě minuty eh, kolegyně z Argentiny. Děkuji, pane předsedo. Krátce po nástupu prezidenta Morsiho jsem zahájila iniciativu a mm, promluvila jsem v tomto smyslu zde, v tomto sále. A bohužel nic se nestalo a vypadá to, že se ani nic nestane. Je to velice škoda, protože jsme mohli vést o tom velice dobrou rozpravu, stejně tak, jako jsme to udělali včera s premiérem eh, panem Orbánem z Maďarska. Eh, on si sám dal také eh, své vlastní kompetence, stanovil si vlastní zákony, omezil náboženské svobody a tak dále. Byli jsme v Káhyře eh, s pracovní skupinou eh, která se zabývá Egyptem. Byli jsme připraveni pomoci s ekonomikou, s demokracií a teď není doba k tomu, aby finanční prostředky byly dány k dispozici, ale jsou disponibilní. Musíme reagovat. Eh, ten rozsudek, eh, kterému dochází v Egyptě směrem k parlamentu, k novým volbám a možná také k posílení eh, úřadu prezidenta, tak eh, to je dobré, ale musíme také neustále být aktivní. Salafisté eh, byli druhou největší stranou eh, v době voleb v Egyptě. A na koho se mají přívrženci Morsio, kteří jsou zklamáni, obrátit? Někdy máme dojem, že tento parlament si myslí, že se stanou všichni členy mezinárodních liberálů. Ale může se také stát, že se rozšíří konzervativní myšlenky a nebude to nic znamenat nic dobrého pro ženy, děti a další. Když jsme eh, slyšeli poslední rozpravy, tak eh, stále říkáme, ano, stáhneme se z Egypta, ponecháme si své finanční prostředky v kapse. To už děláme eh, dávno, ale všichni musí pochopit, že tuto zemi musíme vést spolu sebou do zdravé demokracie. V jedné věci si musíme být jistí. V demokracii se nevolí prezident armádou. Děkuji. Děkuji, Judit. A nyní jménem EKR frakce má dvě minuty pan doktor Tenok. Pane předsedo, nemusíme jistě eh, zúrazňovat, že situace zůstává velmi vážná a vyvíjí se od hodiny k hodině vzhledem k tomu, jak se blíží ultimátum armády a údajně byly spatřeny tanky v ulicích. Musíme využít tuto příležitost podpořit miliony běžných eh, egyptianů, kteří nikdy nestratili svůj sen svobody v průběhu eh, celé vlády Mubaraka, v průběhu revoluce a teď v průběhu toho chaotického, nezvládnutého řízení ze strany prezidenta Morsího. Před eh, pár měsíci jsem argumentoval, že je to spíš eh, přechod, přechod než určitá transformace. Ale prezident Morsi skutečně eh, test, byl jakýmsi testem trpělivosti mezinárodních partnerů. Nezapomínejme na to, že skutečnými obětmi nejsou egyptští politici, kteří spíš bojují za své vlastní zájmy, ale spíše ty miliony občanů Egypta, kteří protestují v ulicích v uplynulých měsících a letech. Zájmy Morsího jsou zájmy sektářského muslimského bratrstva, nikoli zájmy všeho lidu. Za jeho vedení se podmínky žen a menšin, zejména křesťanských koptů, průběžně zhoršují a nespravedlnosti rostou, občanské svobody jsou nabourávány a narušovány a prezident se snaží e, získat e, všechny páky moci, i dokonce i v tak, takovými způsoby, k jakým se ani mu barák neodhodlal, neodvážil. My se nyní musíme postavit za těmi, kdo chtějí nové volby, ale bez návratu e, k plné vojenské diktatuře a to zejména ve tváři včerejších střetů mezi bezpečnostními silami a demonstrujícími za uh, Morsího, při nichž uh, ztratilo několik uh, lidí život a mnoho bylo zraněno. Děkujeme, pane Tanok. A nyní jménem jednotné levice Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Samozřejmě poslední hodiny jsou rozhodující a myslím si, že zde musíme vyslat jasné poselství všem protagonistům a také egyptskému lidu. Jedna kombinace může být smrtelná, záleží na tom, jak se zde bude postupovat, tak miliony lidí jsou na ulicích a proti nim stojí armáda s tanky a zbraněmi. To už bylo také, eh, jedna vysílací stanice byla obsazena. Je třeba být si, jas, eh, si ujasnit jedno eh, je třeba, aby se armáda postavila na stranu lidu. Nikdo nesmí být výš než lid. To znamená, armáda musí být zárukou toho, že všechny požadavky budou splněny. Že e, toto hnutí rebelů, říká se, bylo sebráno 22 milionů podpisů a všichni chtějí předčasné volby prezidenta. To je situace, kterou v současné době máme a je třeba, aby k tomu došlo. Dámy a pánové, revoluce na náměstí Tahia a také nové revoluce, to jsou revoluce, které jsou univerzální, mají univerzální požadavky. Zde se nic e, nepožadovalo něco zvláštního, něco náboženského v žádném z těchto případů. A jen tak mávnutím ruky je to najednou tak, že tyto revoluce vedou, vede muslimské bratrstvo. A je třeba říci, že Spojené státy a Evropská unie se zde mýlily. Zde byl takový dojem, že to běží úplně jinak, ale teď jde o proces ústavní ten potřebujeme a je to velice důležité, protože toto všechno nemá náboženský charakter. Děkuji, děkuji pane Majer. A nyní jménem frakce FD má slovo kolega Belder. Děkuji vám, pane předsedo. Když jsem dnes ráno hovořil se svým stálým informantem, tak ten mě řekl, že první myšlenka je taková, že se musíme podívat, kolik mrtvých bude dnes v Káhyře opět, když tam už je hodně dlouho. Před hodinou jsem s ním hovořil a Eh, byl šokován a znepokojen, že momentálně dochází k masovým demonstracím a nedá se vůbec hovořit o tom, že by panoval veřejný pořádek. To, že není vidět policii, to chápu, ale není tam ani armáda na místě a to nás skutečně naplňuje obavami. Když se podíváme na celou situaci, tak eh, vyvstává otázka, Eh, jak vypadá veškerá spravedlivá kritika vůči prezidentu Morsimu a ta otázka zní, jestli vůbec půjde, teda jestli bude abdikovat, tak eh, neklade se zde otázka, zda lid eh, skutečně může dosáhnout něčeho nového. Pokud vím, tak egyptská opozice je také rozdělena a nemá vlastně ani program, pro zlepšení hospodářské situace. Když se podíváme na nejnovější eh, dotazy veřejného mínění, tak eh, celá řada antisalafistických eh, stran dostává navrh. A poslední naděje vypadá, tak, že se snaží všichni o zabránění krvavé občanské války. Když se podívám na nedávnou minulost Egypta, tak nevím, jestli to můžeme zabránit. Děkuji, pane Beldere. Nyní jsou nezávislí u slova. Prosím, minutu má pan Obermeier. Děkuji vám, pane předsedo. Obama, eh, ten hrozí, že, se, že půjde proti demonstrantům. Lady Ashtonová je velice eh, pohnutá, to je všechno pěkné, ale co to pomůže demonstrantům? Eh, bojí pro, za svobodu, bojí proti diktatoře muslimského bratrstva a přesně proti té vládě, která dostala podporu od Evropské unie pro zlepšení demokracie a uchování lidských práv zpráv. A to je přeci výsměch, jakým způsobem je možné slibovat dalších 5 miliard. Je třeba jít tou cestou, kterou já jinak. 60% peněz to se topí někde v tmavých kanálech. E, nemáme e, požadavky Evropské unie, nejsou plněny, nemůžeme si nic slibovat, ale peníze přesto dáváme k dispozici. E, musíme to vše navázat na jasné podmínky a když toto nikdo neakceptuje, tak nemá nárok na další prostředky. Robert Mayer, eh, vamos a dar la palabra. Děkuji vám. A nyní dávám slovo panu Leškevičiusovi, aby zareagoval a poté, co jsme vyslechli tady jednotlivé řečníky za skupiny. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já velice vítám tu rozpravu, která se tady právě odehrála, zejména v tomto klíčovém a obtížném okamžiku, když eh, Egypt má před sebou tak obtížný problém. Nejspíše ty nejbližší dny budou rozhodující. Jak už jsem říkal předtím, naše stanovisko musí vycházet z našich eh, jasných principů a eh, hodnot. Nejde o umělé termíny nebo o to, abychom stranili té či jedné skupině. Rád bych poděkoval všem, kdo vystoupili v rozpravě, pan Salafranka, paní de Kaiser, paní Šáke, paní Brandner, pan Tanok, pan Majer. pan Obermeier Mike. A mohu vám říci, že naše názory a analýzy situace přímo v terénu jsou podobné. Evropská unie má jedinou možnost, totiž i nadále se angažovat v Egyptě jakožto soused a jakožto partner. Ale nakonec to budou jedině egyptěné, kteří určí budoucnost a cestu, kterou se Egypt vydá. A je to hlavně odpovědnost zvolených představitelů, aby naslouchali hlasu egyptianů a aby e, vstoupili do otevřeného a upřímného dialogu se všemi stranami, protože rozdělení a polarizace jsou největšími nepřáteli Egypte. Politická reprezentace musí zajistit, že požadavky a tužby e, egyptských občanů se budou řešit cestou dialogu a kompromisu je třeba zdůraznit potřebu rychlého obnovení de- demokracie prostřednictvím inkluzivního dialogu a je třeba, aby se rychle uskutečnily volby. Je třeba se maximálně snažit, aby byly zapojeny všechny politické síly do nadcházejícího procesu a aby se zabránilo násilí. A my za sebe budeme i nadále a vysoká představitelka se bude i nadále zasazovat na všech úrovních a bude hlasitě hovořit o tom, že je třeba poslouchat egyptianům a že je třeba, aby pokračoval mírový přechod. Děkuji. Eh, para cerrar el debate hemos recibido seis propuestas de resolución del Partido Popular, otra de la Izquierda Unitaria, otra de... Takže máme tady šest námětů k usnesení za EPP, jednotnou levici EKR, zelené, EFA liber, a také e, liberály. Hlasování k těmto usnesením se uskuteční zítra, rovněž v poledne.